Eh, ano, vidíme, že tady je opravdu hanebná situace, kdy jsou opuštěni ty, kdo bojovali v první linii, eh, těch 300 tisíc eh, vyhnaných lidí, včetně dětí, ti trpí vojenským zásahem Turecka, ilegálním zásahem z hlediska mezinárodního práva. Ano, to všecko Zřejmě Trump počítal s tím, že Evropská unie nic neudělá, ale to je naše hanba. Eh, musíme nejen odsoudit tureckou operaci, ale musíme také požadovat okamžité stažení Turecka a musíme žádat, aby se realizoval mandát OSN, multilaterální dohled nad touto zónou, aby se respektovala příslušná eh, rezoluce Rady bezpečnosti OSN a především eh, chceme prosadit úlohu OSN v daném regionu. Je to přece i naše odpovědnost. Nemůžeme tolerovat v žádném případě, aby Erdoğan Eh, tady eh, navracel eh, syrské uprchlíky nuceným způsobem. I to je přece naší odpovědností. My jsme doposud byli zaslepení po celou tu dobu, po celé ty roky. Nebyli jsme schopni přijmout opatření, přijmout rozhodnutí, ani v případě dodávek zbraní do Turecka. Já se omlouvám, že mluvím rychle, ale chci ještě dodat, že musíme opravdu zabrzdit dodávky zbraní, poskytování licencí na dodávky zbraní Eh, pro Turecko. Ano, prostě selhali jsme. Selhali jsme kvůli pragmatismu. A nemůžeme být už pouhými diváky. Máme svou odpovědnost a humanitární krize je přece také naší odpovědností. Děkuji vám. Thank you, Mr. for... Děkuji, pan Vilimský, na jednu minutu. Eh, děkuji, vážené dámy a pánové. Opět debatujeme o Turecku, opět debatujeme o prezidentu Erdoanovi a tentokrát to už není jenom o lidských právech, vnitřních problémech Turecka. Ne, tentokrát je to útočná válka v severní Sýrii. Celá, celý region je destabilizován, eh, prohráli zejména kurdové, kteří už v posledních letech nikdy nedostali odpovídající podporu mezinárodního společenství. Je to poslední velký národ bez vlastního státu na této planetě. No a teď eh, samozřejmě jsou to ti bojovníci islámského státu, kteří jsou opět na svobodě. No a to samozřejmě eh, musí mít konsekvence a například tedy eh, statut přístupové země pro Turecko by měl být konečně zrušen. A samozřejmě je třeba Eh, uvalit embargo na prodej a eh, export zbraní do Turecka. Nemůžeme dále strkat hlavu do písku. Děkuji. Nyní pan Weimers na jednu minutu. Tak, fru talman. Den operation... Děkuji, eh, paní předsedající. Vpád tureckých vojsk do Sýrie ukazuje, eh, jak to vlastně eh, vypadá v zahraniční politice a ochraně hranic. Eh, levice je naivní, jestliže nechce posílit hraniční kontroly směrem k Turecku. My nemůžeme říct, co si skutečně myslíme, nemůžeme hovořit eh, ani o riziku, které představuje to, eh, že by eh, Erdogan mohl otevřít hranici pro uprchlíky směrem do Evropy. My musíme říci jasně, že Turecko destabilizuje region, že to má civilní oběti, že podkopává stabilitu a zvyšuje riziko terorismu posiluje islámský stát. Musíme také říci, že neakceptujeme eh, geopolitické změny v regionu, jenomže co můžeme dělat, když nejsme schopni chránit ani vlastní hranice. Děkuji. Na jednu minutu pan Arvanitis. Vážení kolegové, události ukazují, že tady platí jasná dohoda mezi Trumpem a Putinem. A prospěch z ní má Erdogan. To, tato dohoda eh, dokazuje, že Západ opět eh, eh, nesplnil svou zodpovědnost. Německo eh, vyhlásilo embargo na export eh, do Turecka. A jenom za rok 2018 přitom došlo prodej zbraní v hodnotě 250 milionů euro. Ale jsou tu další otazníky, kdo eh, bude garantovat bezpečnost obyvatel v této oblasti a co budeme dělat s tou novou vlnou uprchlíků do Evropy. Vyslavíme jim eh, naše soustrast nebo budeme vyjednávat novou dohodu mezi Evropskou unii a Tureckem nebo nařídíme Erdoganovi, aby zavřel eh, své hranice. Erdogan je prostě nedůvěryhodný. Děkuji, paní předsedkyně. Říkal jsem si, co si Turecko rozhodlo tady dělat na severu Sýrie. Znamená to konec lidstva, neuvědomují si, jak obrovské utrpení eh, obyvatele mm, jsou tady vystaveni a přitom eh, pomohli porazit islámský stát. Turecko je pořád ještě formálně kandidátem na vstup do Evropské unie. Když jsme na to upozorňovali, že Erdogan je důvěrohodný, tak jsme byli kritizováni hlavně eh, za to, že Erdoganov pohled na svět je nekompatibilní s demokracií. Eh, zavírali jsme obě oči před tím, ale to už není možné. Měli bychom se podívat do zrcadla a uvědomit si, co tady Evropská unie umožnila. Mohl bych teď říci, ale neřeknu, že za to můžete sami. Pan Milan Mon v tak složitém konfliktu, jako je v Sýrii, který už trvá tolik eh, dlouho, nepotřebujeme žádné krize ani jednostrané eh, zásahy. Ano, byly tady, eh, bylo tady vyhnáno mnoho lidí, zahynulo mnoho lidí. Je to vlastně výhoda pro Daesh, protože se mu vrací jeho bojovníci z táboru. <clears throat> Rusko se tady vlastně stává arbitrem v celé situaci. Eh, to, že se stáhlo USA ze Sýrie a to, že to, jak se chová Evropská unie, to vytvořilo vakuum, které vyplňuje eh, Rusko, Turecko eh, a Evropská unie eh, by měla být mnohem přítomnější eh, v zahraničních věcech. Nemůže se omezovat pouze na humanitární pomoc a na rekonstrukci této země. Eh, musí také nabízet řešení. Potřebujeme také zahraniční a bezpečnostní politiku, která bude mnohem aktivnější například ehm, Rada bezpečnosti OSN je tady málo operativní. Evropská unie potřebuje zahraniční politiku, bezpečnostní politiku, obranou politiku, která bude eh, aktivnější, která bude přítomnější. To opravdu takto musíme zajistit. Děkuji. One minute, Madam Insir. Paní Insir, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem rozhodčen z jednání mezinárodního společenství, které ignoruje lidská práva. Doufala jsem, že v tom návrhu usnesení eh, budou věci jako bezletová zóna v Syrii a nebo eh, nasazení mírových jednotek. To, co tam teď je v tom usnesení, je naprosto nedostatečné. Eh, je to invaze, okupace, musíme to nazývat pravým jménem, není to žádná intervence. Já už jsem eh, tam byla v, eh, v Kurdistánu, setkal jsem se s místními obyvateli, kteří jsou dotčeni eh, těmito operacemi, například použitím bílého fosforu. Je to už více než 100 let, kdy Turecko spáchalo genocidu na Kurdech a už dlouho Čelan je vězněn a došlo k invazi severního Kypru. Myslím, že nemůžeme neustále zavírat oči před tím, co Turecko dělá. Děkuji, pan Autrovič, na jednu minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové, použití vojenské síly není správný přístup k řešení problému se strategickou bezpečností, které Turecko tady vnímá na své jižní hranici. Na druhou stranu pouze vytváří to nové problémy. Bojovat proti kurdským eh, jednotkám eh, ale také Syřanům a vlastním občanům eh, Působuje to oběti a traumatizuje to obyvatele, kteří žijí u hranice. Bohu nešťastné stažení vojenských jednotek Spojených států, tato naprosto zbytečná vojenská invaze ze strany Turecka a ruská přítomnost v Syrii vytvořily nový posun eh, geostrategický, který eh, eh, nemůže být udržitelný. Evropská unie tady musí hrát aktivní roli a zajistit spravedlnost a udělat všechno, co je možné, aby byl veden kritický dialog s Tureckem a musíme zjednodušit život pro syrské kurdy. Děkuji a na jednu a půl minutu pan Alfonsi. Paní předsedkyně, agrese turecké armády eh, v syrském Kurdistánu opravdu eh, vytváří velkou výzvu pro budoucnost Evropy. Především jde o stabilitu v této části světa. Eh, Kurdové, jejichž statečnost jsme chválili až do vítězství nad Daešem, ti jsou těžce zkoušení ze strany Turecka. Vlastně opuštěním Kurdů jsme opustili ten, je to jedinou hráz proti Daeši. Dále, eh, pokud jde o práva žen, Kurdistán nabízí nový eh, model celému muslimskému světu. Eh, je to velice důležité pro další vývoj světa. Třetí věc, výzva pro Evropskou unii ve stále nebezpečnějším světě, kde budeme potřebovat spojence. Jak najde Evropa zítra spojence, když nechrání své spojence dnes? Je třeba Eh, rozhodnout eh, samostatně o velmi eh, silných okamžitých sankcích proti Turecku. V tom je úloha EU e velice důležitá, protože s, e, s evropskými zeměmi má Turecko mnohem silnější ekonomické vazby než s USA. To je možnost, jak se postavit diktatuře Receva Erdoána. Madison, one minute. Děkuji, pan Madison, na jednu minutu. Já souhlasím se všemi, kteří jste prohlásili, že je nepřijatelné, aby turecká agrese probíhala v severní Syrii, ale samozřejmě je ta také otázka sankcí. Eh, my musíme reagovat a musíme tedy si uvědomit, které sankce jsou možné. Levice tvrdí, že by fungovaly ekonomické sankce. No dobře, ale já musím říci, že eh, Turecko také v posledních letech vydírá Evropskou unii a de facto eh, hrozí, že otevře hranice, pokud nebudeme platit víc. Není přijatelné, že jsme za poslední čtyři roky Turecku vyplatili 6 miliard eur. Proč? Abychom byli ještě vydíratelnější, ať se nám to líbí nebo ne, Spojené státy eh, hrály důležitou roli v udržování stability v regionu a když stáhly svá vojska, eh, tak eh, opět se dostává ke slovu zejména Rusko a Turecko. Nyní pan Reisen na jednu minutu. Dank u wel, voorzitter. Het is Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, to, co se stalo, je nepřijatelné. Mírové eh, soužití mezi Kurdy, muslimy a křesťany, to vše bylo zničeno tureckou invazí, která má navíc ještě název Peace Spring, tedy pramen míru. Eh, je třeba říci, že všichni ti, kteří eh, se obávají islámského státu, mají nyní odvod více. Byla narušena stabilita. A kde byla celou tu dobu Evropa? Začátkem roku, kdy Spojené státy žádaly o vojenskou podporu syrských sil, eh, členské země jedna za druhou toto odmítly. Nyní je jasné, že Turecko opravdu překročilo eh, tu nejzaší hranici a my nyní musíme reagovat silně a energicky a ne slabě jako dosud. My musíme přestat vnímat Turecko jako možného budoucího člena EU. Děkuji nyní pan Urban Crespo. Děkuji vám, pane eh, předsedkyně. Před týdnem se Evropský komisař eh, pro migrace eh, vyjádřil tak, že Turecko je vlastně velice klíčovým partnerem pro zvládání eh, migrací, že je to důležité vztahu mezi EU a Turecko. To je prohlášení, které bylo vyjádřeno právě ve chvíli, kdy Turecko již zasahovalo na severu Sýrie. Eh, vlastně tímto způsobem EU legitimizuje eh, Turecko eh, ve válce proti Kurdům když vlastně tímto způsobem vyjadřuje ten postup, který se snaží z Evropy udělat pevnost, nedobytnou pevnost. Turecká invaze eh, má za cíl eh, etnické čistky vůči Kurdům. Přece Evropská unie nemůže být eh, spoluviníkem takovýchto masakrů. Je třeba zmrazit vztahy s Tureckem. Musíme použít veškeré nástroje tlaku, které máme, abychom nespolupracovali s touto válkou. Děkuji. Thank you, Mr. Sonneborn. Děkuji, pan Sonneborn. Na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, pokud se mě někdo teď ptá, jakou profesi mám, tak říkám, že jsem se dostal z vězení a hledám. To, že mám co dočinění z EU, je mi trapné v době, jako je tato. Dochází tady k útokům z Bosporu a německé zbraně přinášejí smrt a EU a NATO jenom eh, přihlížejí. Turecký diktátor eh, je možné, eh, ho možné oslovit pouze jazykem, který mluví on sám. A pokud hrozí tím, že pustí 3 miliony uprchlíků, tak my bychom měli hrozit tím, že ženeme 3 miliony Turků z Kreuzbergu a Německa, a nebo že na nimi pošleme německé důchodce. Všechny by uvolnili německý nemovitostní trh, a ušetřili na důchodech a e, zabránili by dalším volebním porážkám vládnoucích stran. Mr. Lenars, one minute. Pan Lenars na jednu minutu. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Hodně už to bylo řečeno o geopolitice konfliktu v Syrii, ale není to jenom otázka geopolitiky, je to také otázka naší vlastní bezpečnosti. Tisíc e, Evropanů Eh, odjeli do Syrie, aby se připojili k islámskému státu. Mnozí z nich přišli o život, mnozí z nich tam ale nadále zůstávají. A hodně z těchto teroristů by teď mohli využít chaosu a eh, snažit se vrátit eh, do Evropy. V minulých letech se nám podařilo zlepšit ochranu našich vnějších hranic, stíhat teroristy a stíhat pachatele v celé EU, ale Mm, ta situace je pořád velmi napjatá. Evropa a členské státy musí eh, znásobit své úsilí. A Turecko říká, že to je náš problém, ta situace v Syrii. Každá země se s tím musí nějak poprat. Společně musíme se postavit teroristům. Pan Glucksmann na jednu minutu. Paní předsedkyně, vážení kolegové, Připomeňme si ty vítězné úsměvy včera Erdoana a Putina. To je zrcadlem naší zbabilosti. Sýrie se stává slovem pro eh, naši slabost. Nejdřív jsme eh, opustili eh, syrské revolucionáře v rámci boje proti Daeši. Teď opouštíme naše nejlepší spojence v boji proti Daeši, tedy Kurdy. Takže dnes budeme všichni kritizovat Donalda Trumpa a dávat mu vinu. Ano, oprávněně, ale co uděláme my? Sankce? Ano. Stokrát ano, ale kdy? Už eh, v Sýrii je večer a my jsme stále ještě v úvahách o ránu. Eh, musíme vyvodit eh, poučení z naší bezmocnosti. Přiznejme si to, na to už nedává smysl. Ne proto, že bychom neměli odpůrce, ale proto, že už nemáme spojence. Eh, proto potřebujeme důvěryhodnou evropskou obranu, aby Evropská unie přešla do dospělosti. Viktor Igo napsal, eh, kdo žije, ten bojuje, eh, tak pouze naplní svou duši i svou hlavu. Ano, my, přátelé, ještě toto neprožíváme. one minute, Mr. Guta. Jednu minutu, pan Guta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Podívejme se, jaké jsou věci a řekněme, nazvěme je vlastním Eh, pravým jménem. Eh, ano, tady eh, ze strany Ankary se může, to může vypadat, že tady je hrozba kordů pro jejich územní celistvost. Vstup do vstup Turecka do Sýrie by z jiného hlediska bylo naprosto nevyslovitelný, nepochopitelný. Pan Erdoğan ale vlastně pouze násobí utrpení, utrpení lidí, utrpení Kurdů, jak v Turecku, tak eh, v Sýrii. Co teď uděláte, pane Erdoğane? Zůstanete v Sýrii? Budete okupační mocností? Necháte za sebou pouze nenávist a eh, touhu po odvetě? Pane Eh, Erdoáne, tímto jen posílíte Daesh, pouze posílíte rivality a vytvoříte další eh, sud prachu, který bude ohrožovat eh, region. To vůbec není moudré. Ms. Rowett for one minute. Paní Rowett, na jednu minutu. Vážení kolegové, velmi vážná humanitární krize se eh, odehrává na severovýchodě Syrie. Erdogan nebude tolerovat existenci kurdské demokratické společnosti na svých hranicích, zahájil ofenzivu v posledních dvou týdnech. Více než 200 tisíc eh, obyvatel, včetně 80 tisíc dětí, přišlo o své domovy. Eh, ale slyšeli jsme tady řadu celé dalších důvodů, proč bychom měli chránit tyto děti a kurdskou populaci v této oblasti. Ne. Nejde pouze o jejich eh, domovy, ale jde také o to, že akademici eh, eh, a novináři obdivovali svobodnou společnost v Rožavě, kde jsou ženy aktivní v politice. Musíme si uvědomit, že Evropská unie byla projektem, který měl hm, čelit militarismu. Měli bychom podpořit nejslabší sousedy v našem sousedství, kteří jsou vystaveni stejným stejné situaci. Nestačí pouze slova, ale musíme přijmout sankce, které budou fungovat. Děkuji na jednu minutu, pan Čoka. Situace je nepřijatelná. Pět tady ve Štrasburku na prvním zasedání diskutujeme, ale přitom se tady eh, rozdává eh, turecká čokoláda. A někteří říkají, že bychom měli přerušit přístupová jednání s Tureckem. Teď Turecko e, šíří hlavně bomby a násilí. Musíme jasně říci ne vstupu Turecka do Evropy. Nesmíme posílat peníze e, evropských daných poplatníků Turecku. E, pořád říkáme, že chceme vést pouze ekonomické nebo obchodní války, ale vidíme, že se z toho nikdo nic Eh, nedělá. Eh, Antonio Megalici, eh, který by měl být oceněn tímto parlament, který upozorňoval na to, že dochází k ke spojenectví mezi tureckým a islámským státem a přál bych si, aby všichni kolegové, kteří dostali tuto tureckou čokoládu, měli odvahu to vrátit a odpovědět patřičným způsobem tureckým úřadům. Toto je parlament, kde debatujeme a nehážeme tady věci a e, toto vaše chování je naprosto nepřijatelné. And sad to say, colleagues, that sort of thing... Bohužel, vážení kolegové, se tyto věci objeví čím dál tím více. Toto je parlament, kde vedeme debatu. Není nezbytné tady křičet a nebo uh, pohazovat tu věci. Doufám, že se mnou všichni souhlasíte. Já jsem zděšena tím, co jste tady teď předvedl. Excuse me, you had the floor. Please, please listen, please listen. Poslouchejte mě. Mohl byste aspoň na okamžik poslouchat? Někdy se eh, můžete něco dozvědět. Mým úkolem je udržovat pořádek v tomto parlamentu. To, co jste udělal, odporuje všem pravidlům a tomu, co tento parlament vyznává. Eh, vy jste porušil všechna pravidla slušného chování v tomto parlamentu. A teď má slovo na jednu minutu pan Slabakov. Děkuji, paní předsedající. Já jsem si pročetl návrh rezoluce k Turecku a je velmi slabá a chabá. Pouze odhaluje naše slabiny a navrhují se zde opatření, která jsou polovičatá a nepovedou k ničemu. Já bych navrhl, abychom zmrazili veškeré evropské investice, které se týkají vládních institucí Turecka. My nemůžeme eh, nechat bez povšimnutí jejich a také naše ekonomické zájmy, eh, pokud jde o eh, to, co právě provádí. Pokud naše opatření dopadnou částečně také na nás, eh, tak eh, to je, to stačí, to je dobře za to, co provedl. Děkuji. Eh, pan Morel na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, co, jakou váhu mají naše marné protesty? Eh, chválíme statečný boj Kurdů proti islámskému státu, stále hovoříme o tom, že jsme spojeni osudem, ale smutnou pravdou je, že jsme je opustili. My, Evropané, a neděláme nic moc. Eh, turecká agrese před dvěma týdny byla umožněna nedůsledností Eh, odchodem Američanů. A teď se jen díváme, vidíme, jak Erdogan a Putin rozhodují o osudu tohoto regionu a dokonce vidíme, že to konsoliduje Bašára eh, Asada, takže to je opravdu ironické. Eh, pro Evropany to je opravdu dvojnásobně zahambující prohra, protože jsme byli neschopni reagovat na eh, jednostrannou nelegální agresi. Nebyli jsme schopni bránit naše spojence, ale je dnes také třeba vyvodit eh, důsledky, jsme absurdním způsobem podrobeni tě. Na to už nemá smysl. Hovoříme stále o silné, samostatné Evropě, ale my jsme zcela hloupě takto vláčeni rozhodnutími eh, USA. Je třeba reagovat. Nemusíme prolévat krokodýlí slzy. Chceme-li mít Evropu hodnou tohoto slova, prosím, přijímejme moudrá rozhodnutí. One minute, madam. Jedna minuta pro paní Ferraro. Děkuji, paní předsedkyně. Erdoganova vláda překonala veškeré limity slušnosti a lidskosti. Eh, vykonal tady neakceptovatelný masakr ve jménu stabilizace, přitom je to humanitární katastrofa. Cena, kterou toto platí eh, kurši obyvatele, je obrovská a přitom by je mělo chránit mezinárodní společenství za jejich příspěvek k boji proti islamskému státu. 100 000, 100 tisíce uprchlíků, Eh, osvobození teroristi z věznic, bombardování civilistů, to všechno od státu, který eh, usiluje o vstup do Evropské unie a který je naším obchodním a politickým partnerem. Musíme to odsoudit, ale musíme také jednat, musíme přijmout opatření. Italská vláda velmi rychle oznámila stop eh, dodávkám zbraní do Turecka. Je potřeba, aby všechny ostatní členské státy udělali to samé. Musíme blokovat eh, veškeré financování eh, Turecka z našeho rozpočtu a musíme usilovat o mírové řešení a ochranu Kurdů v této oblasti. Eh, nyní paní Zovko na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, je velice obtížné a emocionální Eh, hovořit o tom, co Turecko páchá na obou stranách hranice. Eh, tolik let po masakrech na západním Balkánu a po novinkách, eh, že nebude možná stabilita a mír v oblasti, kde Turecko má vliv, tak můžeme de facto trestat pouze občanskou společnost. Turecko nepotřebuje naše eh, finance, potřebuje morální varování, že není přijatelné to, co nyní páchá. Je třeba eh, zapojit Mezinárodní eh, trestně soudní dvůr. Připomínám to, co se stalo v Srebrenici, v Vukovaru, v Bihači a ti, kteří tam páchali zločiny, musí být opět stanout před soudem. Děkuji, pan Dietmar Köster na jednu minutu. Vláda Erdoganovy vlády v severní Sýrii porušuje mezinárodní právo a destabilizuje celý region. Stažením amerických vojáků eh, se Turkům otevřelo velké působiště jejich cílem je zničit kurdskou oblast Rožavu a rozšířit hranice Turecka. Turci už léta bojují úspěšně proti islámskému státu a tedy i za bezpečnost občanů Evropě. Kurdů už 10 tisíc zahynulo v tomto boji a Evropa jim mnohé dluží. Já tedy vítám včerejší příměří, ale přesto Kurdové zaplatili vysokou cenu a zatím to není nějak eh, ohledněno. Nehumánní plány na přesídlování lidí, jak je eh, jak s nimi přišel Erdoğan, tak ty musí být zamítnuty. Evropská unie a mezinárodní společenství se konečně musí umout své zodpovědnosti. Děkuji. Nyní pan Tudorache na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, kolegové, kolegyně. My jsme už jednostranně tuto invazi odsoudili. Evropská unie eh, musí nejdříve tedy zahájit humanitární pomoc a pak se věnovat této obrovské historické krizi Mnoho lidí už bylo vyhnáno ze svých domovů v Sýrii nebo ze Sýrie. A my musíme si uvědomit, že islámský stát eh, opět se chystá na renesanci. A kromě toho je tady eh, diplomatická složka. Erdogan musí skutečně pocítit mezinárodní tlak a my se nesmíme nechat dále vydírat. Eh, Turecko má svůj plán a systematicky popírá a potírá práva. Vede dialog vlastně jen s Ruskem a takovému Rusku musíme vyslat jasné signály našeho odmítání občanskou společnost a civilní obyvatelstvo musíme chránit a musíme se postarat také o stabilizaci Syrie. Děkuji. Děkuji paní Oken, čtyři minuty. I Paní předsedající, eh, v mnohých eh, zemích Evropské unie žije řada Kurdů, žijí zde už dlouhá léta jsou našimi občany, jsou součástí našich zemí a součástí eh, našeho voličstva. Myslím, že se s námi velmi zblížili a to, co se děje v Kurdistánu, tak eh, to silně prožívají, poněvadž eh, mají tam úzké vazby. Já myslím, že my opravdu eh, musíme si uvědomit, eh, jak velký je, eh, velké naše selhání. Já jsem tedy dostala dopis, kde se říká, že nemůžeme připustit, aby naše děti dále umírali. Říkáme, že jedinými přáteli Kurdů jsou jejich hory ale ukažme jim, že máme také jiné přátelé, že mají také jiné přátelé a že se ten nespokojíme s touto situací. Děkuji nyní pan Rivieri. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Ano, je tady eh, jednotné eh, odsouzení Eh, toho, co probíhá již několik dní ze strany Turecka vůči Sýrie. Ano, jsou tady eh, strašné věci od eh, prezidenta Erdoana, ale Eh, prosím, útočme na to zlo od kořene. Jestliže eh, od roku 2016 vlastně eh, Turecko destabilizuje tuto síly, tak my vlastně podléháme vydírání ze strany prezidenta Erdoána. Ano, zejména poslanci EPP tvrdí, že Turecko nikdy nevstoupí do Evropské unie a tady přitom ve Štrasburku schvalujete ty miliony, miliardy eur, které se dávají Erdoánovi, eh, je tady vlastně eh, neschopnost hájit hranici. Eh, vy jste takto zbabělí, protože postupujete stále více a více Erdoánovi. To je dvojí hra, která vlastně Mm, umožňuje prezidentu Putinovi, aby ovládal situaci. E, to je opravdu situace, kterou je třeba vyjasnit, e, zastavit tu hru na budoucí vstup Turecka do EU a také vysušit ten přílev miliard pro Erdoana. Děkuji, paní předsedkyně. Drama e, kurdského obyvatelstva na severu Syrie odkrývá další pokrytectví Evropské unie. Za prvé, zatímco Kurdové umírali v boji proti eh, islamskému státu, tak eh, Evropané seděli na gauči a dívali se na televizi. A dnes eh, se začínají bát návratu těch zahraničních bojovníků, no, bojovníků islamského státu, že by se mohli vrátit do Evropy. A z Turecka se stává eh, islámský stát a přitom Evropa eh, Turecku dává miliardy euro na to, aby umožnila vstup Turecka do Evropy. Rozby Erdoana, eh, že vyšle uprchlíky na cestu do Evropy, znamenají, že se ho vlastně snažíme uplatit, abychom mu poskytli další prostředky, dalších 6 miliard euro. To je velmi štědré a před chvílí to říkal také komisař Stelianides, musíme s tím vším skoncovat, musíme v první řadě ukončit jakékoliv šance Turecka na vstup do Evropské unie. Pan Papadakis na jednu minutu. Nejde o jednostrannou vojenskou operaci, jak říká Evropská unie, jde o uh, Eh, to, že to dělá strategický partner Evropské unie, který chce kontrolovat tento region. Ty dohody Turecka s Spojenými státy i s Ruskem eh, vlastně znamená, že se tady budou přetahovat o nadvládu v regionu. Povede to k vojenské eskalaci. Takzvané sankce Evropské unie za tuto invazi Syrie. ale i za ignorování toho, že Turecko se vytváří ekonomickou zónu kolem Kypru. Nemůžeme mít přátele, jako je Turecko. Jak říká Nová demokracie Syriza v Řecku, je to proti lidem, jich ukázat solidaritu s Kurdy. Měli bychom zastavit tuto invazi. Seřané by se měli sami rozhodovat o svém osudu. Děkuji, pan Kovačev, na jednu minutu. Děkuji. Události na severovýchodě Syrie jsou velkým trem znepokojení. Měli bychom se myslet nad tím, co se bude dít, když nebudeme mít silnou zahraniční politiku a možnost eh, zasáhnout v našem sousedství velmi dobře, eh, nebo daří se nám dělat různá prohlášení, ale nedaří se nám eh, něco změnit. Rusové toho využívají. Předsedkyně přerušuje. Mohl byste začít ještě jednou? Военната operace na Турция podkopává regionální sigurnost i zastrašává globální. Vojenská operace Turecka v Syrii podkopává regionální bezpečnost a pomáhá islámskému státu. Měli bychom usilovat o hledání diplomatických a politických řešení ve spolupráci s našimi partnery v NATO. Ne eh, podporovat jednostranné kroky, to příměří rozhodně neukončilo utrpení místního obyvatelstva. Ať už se vám to líbí nebo ne, Turecko je naším partnerem a je v našem zájmu, aby Evropsk- eh, Turecko zůstalo na evropské cestě, ale musí dodržovat své závazky. Státy v sousedství Turecka potřebují naši solidaritu, hlavně Řecko a Bulharsko. Děkuji, pan Šídr. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Vojenská ofenzíva Turecka porušuje mezinárodní právo, to za prvé, a za druhé má pouze vnitropolitické motivy, poněvadž Erdogan v poslední době prohrál eh, nejedny volby. Výsledkem je masové pronásledování civilistů, kurdů, eh, eh, jezitů, syranů a tak dále a také to ohrožuje zhruba 60 tisíc dětí. Také je zde nebezpečí, že posílí opět islámský stát a je třeba říct, že kurdská eh, strana, eh, dělnická strana eh, není teroristickou organizací, nýbrž zastoupením Turků, které je legitimní. Co potřebujeme? Je třeba demilitarizovat zónu, Eh, zavést humanitární sankce a také eh, embargo na zbraně do eh, Turecka a potřebujeme vyslovit solidaritu s tureckou samozprávou v Rožavě. Pan Benjon na jednu minutu. Děkuji. A americké stažení vojsk je pravděpodobně jednou z největších zrad v nové doby. Před rokem Donald Trump eh, říkal, že kurdové jsou vynikající lidé, bojují s námi, umírají s námi a já na to nikdy nezapomenuju. No, bohužel eh, se projevilo to, že kurdy, kurdové se hráli roli užitečného idiota pro spojené státy. Američané vytvořili vakuum a ponechali prostor pro Turecko. Ale Turecko by udělalo lépe, kdyby se udělalo pořádek na vlastním území, eh, dalo více prostoru opozici, také kurdům a také žurnalistům, aby mohli eh, využívat svá práva. My nyní potřebujeme rychlé politické řešení, které umožní návrat lidí do domovů, ale také bude minimalizovat prostor, který se otevřel Rusku, Asadovi a Iránu paní Čekardy. paní předsedkyně. Před eh, sto lety eh, byl zmasakrován arménský lid bez eh, milosti. Teď něco podobného se děje Kurdům, a to v zájmu rozšíření tureckého impéria. Přitom jsou vražděni nevinní a ženy, aktivisté za lidská práva, Eh, podporu dostávají islamisté a eh, plní se hřbitovy před našimi branami a byli osvobozeni islamisté eh, v kurdských věznicích. A Erdogan přitom požaduje 6 miliard euro od Evropské unie. To je nepřijatelné. Rusko a Spojené státy se, jsou aktivními protagonisty na evropské úrovni. Evropa mlčí a nic nedělá. Vysoká představitelka pro uh, zahraniční záležitosti Mogherini uh, tady dnes ani není přítomná. Měla by odsoudit Erdoganův režim a uh, uvědomit, musíme říci, ne Turecku v Evropě. One minute, Gürking. Pan Gürking na eh, eh, zneužil eh, tu svou cynickou řečí v tomto parlamentu ale teď moje vlastní prohlášení, Kurdové byli zrazeni, byli ponecháni svému osudu. Američané uvolnili cestu svým stažením eh, tomuto eh, zásahu z Turecka. Všichni vědí, že na to Turci čekali. Tady sta tisíce žen a dětí, je to smutné, musíme tomu učinit konec. I ta cena, Nobelova cenu za mír nás zavazuje k tomu, abychom jasně řekli ne Erdoganovi tento vpád eh, není žádný pokus o míra, je to eh, porušení mezinárodního pravda, to genocida eh, pro barbarské diktátory v našem sousedství není žádné místo. Jde o svobodu mínění, svobodu médií, to jsou všechno hodnoty, které vyznáme. A to, že se plní věznice v Turecku politickými vězni, ukazuje, že Turecko nemá žádné místo v Evropě je potřeba zastavit finance do Turecka a jasně se postavit. A to mi právě chybí v tom předloženém usnesení. Evropa musí mluvit eh, hlasitým hlasem. Mr. Giangoshi, for one minute, please. Thank you, Madam President. Many references here. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, hodně se tady hovořilo o nejednotě Evropské unie a neschopnosti eh, vydat společnou rezoluci, která by odsoudila, odsoudila Turecko. Eh, bylo to také Maďarsko, které oslabilo tuto rezoluci a já jako Maďar se velice za to omlouvám. To, že Viktor Orbán hovoří za Maďarsko, tak to myslím, že není v pořádku podpora jakékoliv agrese kdekoliv na světě nemůže být eh, v zájmu Maďarů nebo Maďarska. A pokud se týče tureckých vojenských operací, musíme chápat eh, tedy, že Turecko má své bezpečnostní obavy, ale také Turci musí chápat, že neexistuje vojenské řešení, existuje pouze řešení diplomatické a politické tady to vlastně slouží jenom k tomu, aby se eh, zhoršovala migrační krize a problém terorismu. Otázka je, eh, jak se k tomu staví Evropská unie. Eh, my jsme prostě jenom přihlíželi, jak se destabilizuje okolí Evropy v severní Africe a jinde, jak jiné dominantní mocnosti přebírají kontrolu. Pan Michel Belný na jednu minutu. Vážení kolegové, to rozhořčení je opravdu tady široce sdíleno, ale to nestačí být rozhořčen. Jde o mír na Středním východě, ale jde také o naše bezpečnost. Pan Erdoğan je nyní vlastně nejlepším spojencem Daeše. Útoky, které vede, bude mít do, dopady i na evropskou půdu. Jsme přitom neschopni jednat, to si uvědomme. To mlčení, to je projev neschopnosti Evropy. Eh, je to vlastně otázka, jak je Evropa schopná eh, vytvářet vlastní obranu. My jsme vytvořili velký společný trh, ale dále jsme neschopni určit svobodně naši politiku, včetně migrační eh, politiky. Je tady vydírání ze, stroda, ze strany Erdoána právě v otázce migrace. Neschopnost Evropy zvládat vnější hranice Eh, to vede k tomu, že nemůžeme přispět k rovnováze na světě. Je naléhavé mít možnost eh, konat, ne být pouze diváky, kteří se i provinili eh, svou nečinností. Jinak musíme prostě okamžitě pozastavit peníze, které Evropa platí Turecku, pokud nebude Turecko ochotno jednat o řešení. Děkuji. A nyní prosím na minutu pan Papadakis. Děkuji, paní předsedkyně. Turecko eh, teď provádí etnické eh, čistky a cílem je vygumovat Kurdy. Eh, toto umožnilo stažení vojsk USA. Jsou tam všichni, jen tam je jeden velký nepřítomný subjekt a to je Evropská unie. A přitom právě Evropská unie platí tu fakturu ten účet za eh, tuto věc. Eh, není vůbec schopná proti Turecku něco udělat. A eh, samozřejmě je tady velká váha všech těch transakcí Evropské unie. To je zřejmě závažnější než osud Kurdů, kteří tak statečně bojovali proti Daeši. Přece není možné takto posvětit vše, co dělá Erdoğan. Děkuji a na jednu minutu paní Rýs. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kočtí bojovníci, ale také turkmenští, arabští, další bojovali za eh, osud eh, lidstva a přitom postrádají právě to naše lidství, které bychom projevili s jejich osudem je, obrací se tady dnes vlastně na nás. My všichni jsme dnes kurdové, tváří v tvář to ilegální operaci, kterou vede Turecko proti eh, severu Sýrie. Bombardují se tam eh, syrští kurdové. Eh, musíme přitom ocenit, jak ti to muži a také ženy kurdské bojovali za naši svobodu, bojovali také za naši svobodu bojem proti Daeši a e, vlastně podporujeme nepřátelé e, demokracie. Bashar al-Assad je dneska prakticky legitimní. To je opravdu vrchol. E, evropské embargo na zbraně, které zamítli naši ministři, to je nepochopitelné. A bod 13 našeho textu Eh, musíme si již přestat klást otázku a musíme zmrazit jednání. Musíme eh, si navrátit tu důstojnost. To je cena, kterou za to musíme zaplatit. Mr. Kofod, Kofod na jednu minutu. Já eh, si dělám velké starosti. Erdogan hrozí, že vošle miliony uprchlíků do Evropy Evropský systém selhal. Vlastně jsme kontrolu vnějších hranic nechali na Erdoganovi. A přitom Evropská unie dává peníze daných poplatníků do Erdoganových eh, kufrů a Erdogan nám za to hrozí že budeme mít stejný chaos jako v roce 2015. My eh, musíme eh, se také eh, postavit návratu těch bojovníků islámského státu, kteří by se mohli vrátit do Evropy. To je všechno groteskní. A proto musíme odmítnout dávat dál peníze Erdoganovi, Musíme definitivně odmítnout jakoukoliv integraci Turecka do Evropy. To je naší eh, hlavní zodpovědností. Děkuji na jednu minutu paní Ďuriš Niklosnova. Děkuji. Já chci říci, že Eh, jsem kdysi bývala velmi hrdá na Evropskou unii, ale teď eh, podle mě se stydím za to, že se Evropská unie chová velmi alibisticky v Syrii, jak jsme hodili kurdy přes palubu, kritizujeme Trumpa za to, že stáhl své jednotky z území severní Sýrie, ale Blízký východ je blízký eh, zejména nám a ne Spojeným státům. Proč tady nebyl, nejsou naše jednotky? Eh, Zostali jsme tady na postavení statistů. Západ je teď úplně mimo horu. Erdogan se radí s Putinem. Eh, Putin se tomu směje a my se tady třeseme před novou vlnou utečenců, uprchlíků. Kde jsou teď všichni ti siláci, včetně lídrů státu eh, Vyšegrádské čtyřky, kteří říkali, že se mají problémy řešit tam, kde vznikají zase mlčí a těší se na to, že budou moci populisticky využít eh, toto téma ve volbách hanba. Jim ale hanba i nám za to, jak alibisticky se chováme v eh, konfliktech v našem sousedství. Pan eh, Philips na jednu minutu. Paní Philips. Pane Krauslí konečně přerušilo svůj export zbraní do Turecka příliš pozdě. Chceme ekonomické sankce, ale je to k něčemu, když Evropská unie pořád platí tento zločinný stát, aby mohl šířit své ambice. Desetitisíce Kurdů eh, bránili Evropu před terorismem. Tisíce obětovali svůj život, měli bychom je odměnit, ale místo toho Evropská unie nic nedělá a dáváme eh, peníze Erdoganovi za to, aby páchal tyto masakry a použil chemické zbraně proti civilistům. Jakou cenu má teď život eh, Kurdů? Evropská unie eh, financuje turecké kroky a Kurdům nedává nic. To je tragédie, je to obrovská historická zrada a já chci odsoudit tento Eh, amorální blok. Eh, všichni v tomto sále se na tom shodují a proto musí administrovat konečně s tím něco udělat, jinak tento parlament je úplně k ničemu. Mr. Rangel, for one minute. Pan Rangel na jednu minutu. Eh, muito obrigado, senhora presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci říci, že jsem sledoval vystoupení, která tady dnes zazněla, která prakticky bez jakékoliv výhrady všechny odsuzují zásah Turecka v, severoza, v severovýchodní Sýrii. Celý ten počet úprchlíků, celý počet eh, obětí, to je nejen porušením mezinárodního práva, ale také je to porušení lidskosti. Ano, musíme říci, že Evropská unie, především eh, Rada, eh, musí přijmout eh, ráznější opatření proti Erdoanovi. A mě velmi trápí tato situace, protože mě to připomíná některé historické precedenty, velmi smutné precedenty. Nemůžeme přece ponechat osud Sýrie v rukou dvou autokratů, Putina a Erdoana. To už jsme zažili v historii a e, víme, jak tragický dopad to mělo na světový mír i na obyvatelstvo. Děkuji vám a na minutu e, pán Pisapia. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni teď Vidíme, k čemu došlo k invazi Turecka do Sýrie. Rozhodně to není mírová operace proti terorismu, ale je to válečná operace, je to zločin proti lidskosti. Kurdský lid byl zrazen, mezinárodní společenství eh, se obrací zády, je to ostuda. Erdogan eh, bojuje proti svobodě, proti demokracii. Musíme mít odvahu eh, zablokovat tyto eh, zločinné kroky. Bez odvahy nemáme důstojnost. Odvahu pro to, abychom mohli změnit věci, jak říkal Pablo eh, Neruda. To usnesení, o kterém se bude zítra hlasovat, je krok ku předu, ale slova musí být doprovázena činy musíme eh, přistoupit k vyhlášení bezletové zóny, musíme přijmout další eh, kroky na ochranu Kurdů, humanitární koridor, ekonomické sankce proti Turecko. Eh, pokud ne teď, tak kdy jindy. Mr. Hook for... Pan Hook na jednu minutu turecká ofenzíva proti Turkům v severní Syrii je skutečně zničující eh, pro nemocnice, eh, civilní obyvatelstvo a eh, tisíce lidí nemají přístup k pitné vodě. To pomáhá obnovení islámského státu a destabilizaci regionu. Liberálně demokratičtí demokratičtí poslanci eh, napsali svému eh, britskému ministerskému předsedovi, aby eh, zastavil dodávky zbraní do Turecka, včetně již podepsaných dohod. Také to, jak se chová americký prezident Trump, jenom zdůrazňuje, že Evropa musí být silná a efektivní. My skutečně Eh, můžeme eh, podniknout kroky a změnit situaci. Například měli bychom mít odvahu eh, změnit status Turecka, aby už nebyla kandidátskou zemí. Nyní paní Lici na minutu. Nejsou to pouze Kurdi, kteří potřebují naši solidaritu, ale jsou to i křesťané, protože tato turecká ofenziva by mohla vést ke zmizení Eh, křesťanské komunity, která tady je přítomná 2000 eh, let na severu Syrie a byla součástí této společnosti až dosud. Musíme mm, bránit křesťanství, je to naší povinností, které se nemůžeme zbavit.